se stanovisko eh, naší sněmovny i jednotlivých eh, politických eh, skupin. Musím však při znovu zahájení naší práce v tomto okamžiku také sdělit několik smutných zpráv. Jsou to zprávy o úmrtích, která, které se možná k vám na základě tedy letní přestávky ještě nedostaly. Hmm, Pocitujeme velký smutek kvůli eh, odchodu Jiřího Havla, vynikajícího politika, který s velkou odbornou znalostí podporoval a také charakterizoval práci ve výboru pro průmysl a rozpočet. Byl to Evropan velkého charakteru. Je to mimořádný muž, na kterého si budeme rádi vzpomínat a který celý život pracoval pro službu ostatním občanům. Pocitujeme smutek však také nad odchodem paní Edith Masenbrock, která zemřela v 37 letech. Velmi nám se to otřáslo zanechala za sebou malého syna, který bude vyrůstat sám. Pocitujeme smutek také nad odchodem Alexe Falconera a Pedy Lejna, kolegů, které jsme zde měli mezi námi v předcházejících volebních obdobích a kteří zemřeli během tohoto léta. červenci však eh, také o život přišli nositelé Sacharovovy ceny Osvaldo Paja a Harold Cepero. Eh, angažovanost Osvalda Paja charakterizovala a inspirovala celou generaci kubánských aktivistů. Eh, byl velkou inspirací v boji za lidská práva a politické svobody. myšlenka na je, je charakterizovaná a plná boje politické eh, za politickou svobodu. Proto jsme mu také eh, věnovali eh, Sacharovovu cenu. Za všechny tyto kolegyně a kolegy, kteří zemřeli Prosím, abyste se na minutu ticha zvedli ze svých míst. Děkuji vám. Milé kolegyně a kolegové, za